rady a komise, které se týkají Goldstoneovy zprávy o Izraeli a Palestině a provádní doporučení obsažení v této zprávě. Za radu nejdříve pohovoří pan López Cariga. Gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedající. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu za příležitost vystoupit k této otázce o misi, která se konala pod záštitou OSN po konfliktu v Gaze a na přelomu roku 2008 a 2009. Tato mise je známá jako Goldstoneova zpráva. OSN zaznamenalo velice bedlivě prohlášení generálního tajemníka OSN pana Bankimuna v lednu 2009, kde informoval Radu bezpečnosti o svých dojmech z Gazy. Kromě toho eh, prohlášení této zprávy, o níž eh, už se hovořilo i v předchozím tématu plenárního zasedání. Jedná se tedy o zprávu eh, z poloviny eh, září 2009. O této zprávě se diskutovalo eh, od 14. září až do začátku října 2009 na OSN bylo řečeno od počátku konfliktu, že obě dvě strany musí respektovat lidská práva, aby učinili zadu svým povinnostem ve smyslu eh, lidských práv, tak jak mají být eh, hájena. My jsme velice eh, bedlivě sledovali situaci. Švédské předsednictví stanovilo nebo uvedlo, poprvé v Ženevě eh, stanovisko EU. Za prvé, EU se eh, domnívá, že tato zpráva je velice závažná, protože uvádí eh, závažná porušování lidských práv, včetně um, ehm, umyslných útoků na civilní obyvatelstvo. EU také žádá spravedlivé vyšetřování porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva zúčastněných stran ve smyslu mezinárodního práva. Tato mise také zasílá doporučení jak Palestině, tak Izraeli. A e, Evropská unie potvrdila svůj pozitivní postoj v souvislosti s Golostanovou zprávou 27. ledna, to znamená před měsícem v Radě bezpečnosti OSN EU vystoupila a ukázala, že zapotřebí nadále vyšetřovat porušování lidských práv v této oblasti a dojít k pokroku v tomto vyšetřování. Mohu vás tedy informovat, že 4. února 2010, to znamená před několika málo dny, generální tajemník OSN zveřejnil zprávu a závěry z Goldstoneovy zprávy. Generální tajemník postoupil izraelské odpovědi o působení na palestinském území prohlásili se nemohli ještě vyjádřit k dalším otázkám. Teď jde o to, jak se toto téma bude řešit dále na volné shromáždění OSN. Prioritou španělského předsednictví je dosáhnout konsenzu eh, ve stanovisku EU ještě před návrhem rezoluce, kterou chtějí předložit palestinské orgány na valném zhromáždění OSN. Máme tedy dvojí cíl. Na jedné straně Chceme, aby tato rezoluce byla přijata konsensuálně, pokud ne, tak aby došlo k co možná nejintegrovanějšímu stanovisku EU. Chci také zdůraznit, že podporujeme to, co už vyžadovala Goldstoneova zpráva, neboli aby proběhlo důvěryhodné a nezávislé vyšetřování veškerého porušování lidských práv. Děkuji a nyní paní komisařka. Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda připojila ke slovům španělského předsednictví. EU se sice nepostavila za všechna doporučení, nicméně dala jasně najevo, že Goldstonovu zprávu bere velmi vážně. E, vyzvala všechny strany konfliktu, aby zahájily vyšetřování údajných eh, porušení lidských práv způsobených stranami v konfliktu, jde o porušení humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv. Tato vyšetřování by měla probíhat podle mezinárodních standardů. Prozatím kroky podniknuté Izraelem, palestinskými orgány a Hamasem ne, nepřinesly hmatatelné výsledky a je přitom třeba stanovit, kdo nese odpovědnost. Proto Evropská unie říká především to, že strany, zúčastněné strany v konfliktu, musí podniknout potřebné úsilí, jako by bylo provedeno nezávislé vyšetření těch údajných porušení lidských a humanitárních práv. S tím, že e, připomínáme také, že komise e, výraznou měrou financuje humanitární organizace, které realizují projekty, jež eh, poskytují zásadní eh, klíčovou pomoc civilistům eh, palestinským. EU se bude snažit, aby v Radě pro lidská práva na jejím zasedání v březnu k tomu proběhla diskuse a byly tam následné kroky a také se budeme brát za to usnesení. A tady bych ráda řekla, že 18. února palestinská delegace předložila návrh usnesení po e, zprávě generálnímu tajemníku OSN, e, což byl následný krok po Konstonově zprávě. Palestinská strana indikovala, že jejím cílem je usilovat e, o to, aby v pátek 26. února valné schromáždění zareagoval na tento návrh usnesení, aby byla převzaty hlavní body hlavní body eh, usnesení 64 z 5. listopadu 2009 a aby byla vypracována další zpráva pro generálního tajemníka OSN za pět měsíců. Ehm, členské země a komise nyní v současné době průběžně intenzivně konzultují o této věci s cílem dosáhnout společného stanoviska k tomuto usnesení. Já velmi podporuji španělské eh, předsednictví v tom, že je důležité ehm, snažit se o jednotné stanovisko EU a zabránit tomu trojitému rozštěpení z minulosti. Nyní pan Brok na dvě minuty. Pane předsedající, pane předsedo rady, paní komisařko, Myslím si, že to, co zde bylo řečeno, že je důležité vyšetřování, vyšetření porušení mezinárodního humanitního práva, já si myslím, že toto je důležité a že se podle toho, že to je něco, na co bychom se měli orientovat. Je jasné, že ty závěry, ke kterým dochází práva, zpráva je nutné prošetřit, ale musí prošetřit obě strany. Tedy ty, kteří vedou asymetrickou válku, kteří ostřelují města raketami. A to jsou e, oblasti, které jsou velice silně obydlené. A zde se tedy jasně projevují problémy, které se pojí s asymetrickým vedením války. A je důležité, aby toto bylo vyšetřeno řádným způsobem a aby z toho nebyly vyvozovány jednostrané závěry. Vše toto podle mého názoru ukazuje, že na Blízkém východě a v dalších e, podobných regionech je možné pokročit z dlouhodobého hlediska pouze, pokud budeme mít mírové řešení. Pokud nebude mírové řešení, nikdy nedojde k vyřešení problému. A zde je důležité, aby byly plně zohledněny bezpečnostní aspekty, které se týkají státu Izrael protože si musíme uvědomit, že dochází k vývoji nových raket, které sebou nesou další nebezpečí. Já tady chci zdůraznit, že mezinárodní Vyšetřování je důležitá věc a s tím souhlasím, ale nesouhlasím ze všem, co je v Goustonově zprávě. Jasně se ukazuje, že v Radě pro lidská práva ani jedné země Evropské unie s touto zprávou nesouhlasila. Například Spojené království a Francie se bránili vůbec se toho procesu podílet. I to bychom měli zohlednit. A e, je jasné, že bychom také měli zohlednit, že rezoluci podpořili země jako Kuba či Čína, takže to je věc, kterou bychom také měli zohlednit, když nyní tady posuzujeme, jakým způsobem jsou dodržována doporučení vycházející z této zprávy, protože opravdu nechci, aby jsme zde vedli jednostrannou politiku. Děkuji. Nyní paní de Kaiser. Prosinec 2008 eh, leta Olevo v pásmu Kasy Eh, zanechala eh, oběti, eh, především ženy, děti, civilisty, byly vybombardovány školy a tak dále. Obyvatelstvo tam bylo v pasti, nemohlo uniknout. Já jsem navštívila Gazu s některými přítomnými kolegy a byli jsme naprosto ohromeni tím, že taková tragédie může probíhat před zraky a před sluch, slechy mezinárodního společenství bez jakýchkoliv protestů. Pasmo Gazy se od té doby nezměnilo. Eh, pokračuje vlastně to obklíčení. Eh, ovšem, pane Broku, rozdíl mezi Goldstonovou zprávou a následným usnesením je ten, že Goldstonová zpráva, odvážná zpráva, která prostě jenom žádá, aby bylo učeno spravedlnosti zadost a je příliš toto žádat, eh, dnes je pan soudce Goldstone diskreditován nepředstavitelným způsobem vláčího bahnem, označil za antisemitu. Izrael E, není jediný, na koho se ukazuje prstem v této zprávě. Fatah a Hamas nejsou také šetřeny. Ale já e, říkám jasně, že izraelská vláda je jediná, e, která vládla terorem a snažila se zprávu zablokovat poté, vy jste byl včera eh, v parlamentu a já bych volala potom, aby tady v parlamentu nedocházelo k zastrašování. Přejeme si nezávislé vyšetřování podle mezinárodních norem, žádné vojenské soudy, které soudí vlastní vojaky. Také říkám panu Libermanovi, eh, nejste vítán. Ne proto, že představujete Izrael, ale proto, že vaše rasistická a xenofobní stanoviska neodpovídají evropským hodnotám. Žádný demokratický stát si nemůže dovolit eh, porušovat mezinárodní právo, aniž by, se, aniž by se to musel skládat účty. Tento parlament se nenechá zastrašit, bude prostě pokračovat a nadále žádat, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost, aby byla objasněna tragédie v pásmu Gazy a budeme tak činit odhodlaně a budeme žádat po radě a komisi, aby se právě tohoto přidrželi. Stačí, žádáme světlo a spravedlnost, tedy objasnění a spravedlnost, nic jiného. Děkuji. Mrs. Uh, Nates, uh... Paní Nates, Wittenborg, dvě minuty. Paní komisařko, pane zástupce předsednictví, pane ministře, Goldstoneova zpráva se snaží plnit mandát, který měla, a to následující, nebo byl následující, vyšetřit porušování, veškerá porušování eh, mezinárodních humanitárních práv a lidských práv, k nichž mohlo dojít kdykoliv v průběhu vojenských operací vedených v Gáze v období 27. prosince 2008 až 18. ledna 2009 a předtím, v průběhu i poté. Přesně o to tedy šlo. Nešlo tedy jen o pana Goldstona, ale i o jeho dvě kolegyně. Tyto osoby se snažily takto vést vyšetřování o tom, co se událo v Gáze a přišli tedy se závěry, které jsou znepokojivé. Přinejmenším jsou nesmírně znepokojivé, protože ukazují, že ve většině případů, ke kterým se dostali, docházelo k porušování mezinárodního práva a mezinárodně humanitárního práva, také k porušování ženevské konvence. K tomu všemu došlo, a to e, státními silami, Eh, silami státu, který o sobě prohlašuje, že je jediným demokratickým státem dané eh, oblasti. A to je opravdu velice závažné. Když tedy máme přijmout stanovisko k této zprávě, otázkou není, zda jsme pro Izrael nebo proti němu, či zda jsme pro Palestinu, či proti Palestině, či proti Hamasu. Jde o to, zda se smíříme s porušováním mezinárodního práva, humanitárního práva a ženevských konvencí, e, nehledě na to, kdo se těchto porušování e, dopustil. Takže na toto my si musíme odpovědět. Děkuji. Děkuji, paní Lukas. Děkuji, pane předsedající. Ráda bych řekla, jak jsem ráda, že konečně projednáváme Goldstonovou zprávu v plénu, protože je to nesmírně důležitá věc. A Evropská unie zatím eh, chyběla v této diskusi, což byla škoda. Je nepřijatelné, že Rada stále ještě nepotvrdila doporučení Goldstonovy zprávy. Komise řekla, že zprávu bere velmi vážně, ale to nestačí. Chceme explicitní stvrzení závěru této zprávy. Eh, žádám předsednictví, aby veřejně a jménem Rady tuto zprávu e, podpořila. E, pokud Evropský parlament jsem ráda, že naše usnesení o e, Radě OSN pro lidská práva, o kterém budeme hlasovat zítra, obsahuje dva velice razantní paragrafy, odstavce, ve kterých žádáme členské země, aby veřejně žádali prosazení doporučení zprávy. Dále se žádá monitorování plnění doporučení Eh, v konzultaci eh, s vnějšími misemi EU eh, e a s nevládními organizacemi, které jsou přitom v terénu. Protože zatím máme důkazy o tom, že ani Izrael, ani Hamas neberou svou odpovědnost dostatečně vážně. Izraelské vyšetřování cílů a taktik v rámci operace Leté olovo provádějí příslušníci armády nebo vojenská policie, což samozřejmě znamená, že ta zjištění asi nebyla úplně objektivní a Hamas také dostatečně neprošetřil odpalování raket na Izrael. Je zjevné, že EU by měl tlačit na eh, generální tajemníka OSN, tak aby bylo vypracováno skutečně nezávislé vyhodnocení situace. A vzhledem k pokračující humanitární krizi v pásmu Gazy opět apeluji na vysokou představitelku a radu, aby vyvíjela mnohem větší tlak na Izrael, tak aby eh, se skončilo s obklíčením, které dále prohlubuje utrpení civilního obyvatelstva. Děkuji, pan, Pane předsedající, koleżanki Děkuji vám, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Koltonova zpráva není vyvážená. Pochází eh, z UNHRC, z organizace jako je OSN, v níž jsou země jako Somálsko, libye a další. Jaké právo mají tyto země které nerespektují některá lidská práva, aby poučovali eh, jedinou demokratickou zemi na Blízkém východě, Izrael. Zdroje této zprávy vycházejí eh, z, z předpojatosti k Izraeli. Velká část pozorování je vedena právě se zaměřením na Izrael – nikoli na země, eh, kde eh, jsou velice závažně eh, porušována lidská práva, například práva žen. A právě to jsou země, které se mm, snaží o podpoření této zprávy. Myslíme například na teroristickou činnost Hamasu. My v této zprávě nečteme, že 8 let bylo zapotřebí se chránit před tisíci raket, které padaly na Izrael. Každá země má právo chránit se před teroristy, má tedy toto právo i Izrael. Je třeba říci, že 150 150 eh, eh, případů je vedeno eh, proti vojákům izraelským a tam, je, tam jsou samostatné nezávislé soudy. Takže my bychom měli uvažovat o tom, že tato zpráva není vyvážená, je stranická a navíc útočí proti našemu spojenci na Blízkém východě. Pane předsedající, zpráva pana soudce Goldstone je jednoznačným důkazem pro porušování mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva Izraelem a že to byl útok na palestinský lid. Máme se jasné poukazy na to, že izraelská armáda jasně porušila ženevskou konvenci. Palestinská strana je sice ve zprávě také kritizována, ale při nejmenším ona akceptuje mezinárodní právo a chce, aby bylo uplatňováno, zatímco Izrael to odmítá. My chceme požadovat implementaci této zprávy. Chceme, aby došlo k respektování jejich eh, zá, eh, zásad a je důležité, aby toto eh, požadovalo i OSN. A je důležité, abychom předložili v Hágu před Mezinárodním trestním tribunálem žalobu, protože je opravdu důležité zakázat taková to zločiny, pokud tomu nepřekročíme, staneme se komplici a budeme Izrael podporovat při porušování lidských práv. Potřebujeme další posílení našich vztahů s Izraelem, to jistě, ale náš partner Izrael a my, jakožto jeho partneři, musíme se zároveň snažit Izraele, aby se trikoval spravedlivě a je důležité realizovat Goldstonovu zprávu. Nyní pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Goldstoneova zpráva byla minulý týden centrálním tématem pracovní eh, návštěvy naší delegace v židovském státu. Naše delegace získala celou řadu informací z vojenské i civilní oblasti. Byly to i dva eh, informace, které se týkaly justičního vyšetřování, vlastního justičního vyšetřování invaze v Gaze. Toto samo vyšetření bylo velice detailní a také se velmi zaměstnávalo právě obviněními z Goldstoneské zprávy. Izraelské ozbrojené síly berou velice vážně veškerá obvinění obsažená v Goldstoneově zprávě. A to je velký rozdíl mezi izraelskou stranou a Hamasem, kdy Hamas vyšetřuje sám sebe. Pane předsedající, informace, které zde máme o ofenzívě v Kaze, jasně ukazují, že Hamas zcela záměrně vystavila civilní obyvatelstvo útokům. Izraelské úřady totiž museli bránit své obyvatelstvo proti dlouholetému ostřelování, které pocházelo z pásma Gazy. Proto přistoupili k této ofenzivě. Musím říci, pane předsedo, že nezaujaté vyšetření celé věci Pan Bontes, prosím. Voorzitter, vanaf begin was duidelijk. Děkuji. Já si myslím, že bylo od začátku jasné, že Izrael bude označován za to kriminálníka agresora v konfliktu pásmo Gazy. Goldstone a jeho tým podporovali země jako a podněcovali země jako Egypt a Pakistan a víme, jaká je situace v oblasti lidských práv v těchto zemích. Zpráva se vůbec nezmiňuje o 12 tisících raketách, které byly vypáleny eh, z pásma Gazy na Izrael, což je vážná hrozba, bezpečnostní hrozba pro populaci, pro obyvatelstvo Izraele. Izrael prostě uh, uplatnil své právo na sebeobranu. Ve zprávě se vůbec nehovoří o Hamásu, o tom, že Hamás používal civilisty jako lidské štíty, že využíval eh, civilní um, budovy jako skladiště zbraní. Není tam o tom ani slovo, ani slovo o tom, že uh, policie Hamásu byla součástí vojenské organizace, která bojovala proti Izraeli. Eh, pro toto zprávu existuje jediné správné místo a to je koš na papír. Nemá smysl s ní plýtvat čas Není to součást politického procesu, rozhodně se nesmí vést politická persekuce vůči Izraeli. Paní Albertini na dvě minuty. Veřejné mínění je rozdělené ohledně Goldsteinovy zprávy. Zeměna vojenské síly Izraele bývají obvinovány z toho, že úmyslně působily smrt mnoha civilistů v průběhu operací guerilového typu. Je to závažné obvinění a opírá se o různé nepopiratelné e, fakty. Bylo tam ale mnoho eh, míst, domů, kde eh, byly skladiště zbraní. Bylo tam mnoho dalších budov a míst, které byly využívány Hamásem a právě to zjistili izraelské síly. Byly tam využívány eh, takzvané techniky knocked roof, takže poté, co letectvo upozornilo obyvatelstvo v těchto místech, Eh, došlo k vypuštění eh, malých eh, výbušnin, které ještě měly porušit tyto struktury. To sloužilo k tomu, aby byli obyvatelé gázy varováni a mohli opustit prostor. Kdo využívá všechna tato opatření, nemůže být obvinován z toho, že umyslně chce uškodit civilistům. Včera jsem se setkal se dvěma velkými politickými osobnostmi. Dopoledne s ministrem eh, zahraničí Izraele, odpoledne se zástupcem eh, Národního orgánu Palestiny. A Přál jsem si v obou dvou těchto schůzkách, aby konečně přestaly být používány eh, zbraně, protože už příliš mnoho desetiletí tam trvá boj. Evropa také žádala od obou dvou vlád, aby došlo k ukončení těchto eh, vojenských sporů a je tedy třeba jen eh, se snažit nepřilívat dál oheň do, olej do ohně. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další budu mluvit maďarsky, protože budu předsedat a jako další bude hovořit na dvě minuty pan Richard Howitt. Děkuji vám, pane předsedo, jako loni eh, tady byl vysoký představitel, se naříkal nám, že Klostonová zpráva hovoří o porušování práv na obou dvou stranách, že je objektivní a splně mezinárodní normy, tak se nesnažme teď poškodit tuto zprávu. A v této diskuze eh, mohu říct, že jsem osobně hovořil se zástupci izraelské vlády, palestinských orgánů a také v Gaze samotné eh, jsem eh, hovořil se zástupci komise, která si to vyšetřování zabývá. Takže co se týče této zprávy můžeme říci, že došlo k nezávislému vyšetřování, aby se zjistilo, k jakému porušování práv docházelo. Hovořil jsem s Markem Poznem a také jsem ho podněcoval k tomu, aby došlo k tomuto eh, nezávislému vyšetřování. Chci teď promluvit k španělskému předsednictví. Nesnažte se dosáhnout za každou cenu koncenzu v EU protože by bylo zesměšněním, eh, kdybychom se hromadně jako EU eh, zdrželi hlasování. Loni hlasovalo více států eh, pro a je třeba, abychom nadále vykonávali tlak na mírové řešení situace. Je v roce 2004 Mezinárodní soudní tribunál se se tímto zabývala, je zapotřebí, abychom řešili celou tuto situaci podle mezinárodního práva. Dochází určitým eh, podezřením. My bychom měli podporovat všichni, kdo si přejí eh, mírový život ve svém území. Pro nás válečné eh, zločiny je jasné, že musí být potrestány. Když tedy generální tajemník hovoří na Radě bezpečnosti o tom, že zatím nejsou závazky z obou dvou stran palestinské a izraelské k tomu, aby eh, došlo k mírovému řešení. My musíme na to tlačit, aby k takovému řešení došlo. Pro Evropu to nestačí. Děkuji, pane Hovite. A nyní na jedno minuto paní Rýs. Pane předsedající, cílem této rozpravy E, není, abychom ze sebe činili prokurátory a soudili to, co nedokážeme a nemůžeme soudit. E, cíl této rozpravy je dvojí. E, jednak osvětlit, kdo nese odpovědnost na obou stranách za válku v pásmu Gazy. A kromě toho je zde otázka výhledu do budoucna. Je třeba zabývat se tím, jak usnadnit návrat k dialogu. A já, já se nedomnívám, že by Kostanova zpráva byla kamerem této stavby, který je velmi užitečný Eh, myslím si, že žádná z evropských zemí, eh, respektive máme se také Čínu, Pakistan, eh, Saudskou Arabii, Saudskou Arabii či Kubu, které sami mají velké problémy s, s lidskými právy a myslím si, že ta zpráva je velmi kontroverzní a nepomáhá příliš v tomto procesu. Přísluší Izraeli, aby se ujal své odpovědnosti demokratického státu a aby vrhl světlo veškeré potřebné světlo na eh, válku v pásmu Gazy, jakožto stát, vůči kterému eh, dříve docházelo také k porušování práv. Děkuji a nyní na jednu minutu Jean-Philippe Albrecht. Pane předsedající, chci říci, že jsem rád, že se nám v parlamentu podařilo mít eh, usnesení, které je relativně široce podpořeno, aniž bychom přitom eh, transportovali konflikt na Blízkém východě prostě pouze do Bruselu, protože když chceme mít v této oblasti, tak musíme apelovat na všechny zúčastněné, aby se tohoto procesu zúčastnili. Jedna věc je uznávání mezinárodního práva a druhá věc je uznávání lidských práv. Toto je důležité. A mezinárodní společenství musí ovšem zabránit i jednostranným odsuzováním. Musíme jasně poukázat na to, že jednostranná demonistace Izraelu není vhodná, a to nejen v této debatě, ale i celkově. Ty síly, které se snaží spochybnit legitimitu státu Izrael, musí od nás, Evropanům, získat jasné odmítnutí je důležité, abychom podpořili ty síly, které bojují společně s námi za mír a lidská práva na Blízkém východě. Co se díče, nemůžeme tedy chtít, aby v Izraelu nebyla podporovány nevládní organizace. To by opravdu neprospělo celé věci. Děkuji. Děkuji. Charles Tanok. Eh, Gosonová zpráva byla zadána eh, eh, Rádou OSN pro lidská práva, ve které zasedají nepřátelé Izraele, takže je těžko očekávat vyváženou analýzu. Kongres USA označil tuto zprávu za ehm, neobjektivní a nelegitimní. Vůbec se v ní nezmiňují teroristické činy Hamasu. Je tam asi 150 obvinění od ADF vůči Izraeli, ale ta hlavní, za tou kontroverzností této zprávy ovšem je lidská tragédie eh, palestinců, kteří potřebují eh, umírněné a neskorumpované eh, lídry. Také nesmíme zapomínat na tragédii civilistů na jihu Izraele, na které zacilovali džihadisté, hamaští radikálové a ze škol odpalovali na ně rakety. Eh, frakce ECR i nadále volá po řešení formou dvou samostatných států, jakožto jediném dlouhodobě udržitelném eh, řešení konfliktu na Blízkém východě, ale Kostanová zpráva nás některak nepřibližuje tomuto cíli. Děkuji. existenzrecht israels der schutz existent, práva na existenci Izraela, ochrana jeho vlastního obyvatelstva a zároveň intenzivní spolupráce jsou to zemí je pro mě, jakožto pro Němce levicové zaměření, samozřejmostí, ale nemohu akceptovat, že během několika let, již celá léta žijí 1,5 milionů Izraelců jakožto vězni pod čirým nevem. Když se podíváme, že více než 50% dětí pod 14 let žije v pásmu Gazy, tak ten chápá, jaké nebezpečí v tobě takto politika pro budoucnost regionu skrývá. Je jasné, že válka z roku 2008 a vůbec celá ta politika znevažování lidských práv, to je něco, na co nesmíme zapomenout, proto chceme jasné objasnění protože není dobré relativizovat porušování lidských práv a nepotrestat vyníky. Toto totiž vede k dalším atestátům, k dalšímu násilí a celá spirála se pouze stupňuje. Evropa nesmí odhlížet od této problematiky a proto, že je důležité, aby v rámci válného shromáždění OSN rovněž bylo poukázáno na realizaci Gostonovy zprávy. Pan Lorenzo Fontana. Děkuji, pane předsedo. Rada pro lidská práva OSN schválila zprávu Goldstone valnou většinou, ale příliš mnoho ze zemí, e, které schválily většinou tuto zprávu, nás budí otazníky. Je to Čína, Saudská Arábie, Pakistán. A klademe si otázku, když čteme o těchto zemích, které opravdu nejsou exemplární v ochraně lidských práv, že žádají Izrael a Hamas, aby prošetřili porušování lidských práv při operaci Lité olovo. My nechceme nikomu stranit. Chceme si uchovat eh, vyvážený úsudek, přejeme si, aby Izrael žil bezpečně ve svých hranicích a Eh, uznáváme právo na existenci jak židovského státu, tak palestinského státu. Stavíme se ale proti násilí, terorismu a válce, která je využívána k řešení konfliktu. Naše křesťanská kultura, naše chápání člověka a dějin nás vedou k tomu, abychom se snažili o potrestání veškerého násilí. Děkuji. Děkuji, pane Fontano. Jako další na dvě minuty paní Omen Ruiten. Děkuji, pane předsedající. Již, ví, již více než jedenkrát jsem řekla, že pokud neznáme minulost, nebo nechceme minulost znát, tak man v tom případě nemůže, tak v tom případě nemůžeme budovat žádnou budoucnost. A to platí zejména pro konflikt na Blízkém východě. Slyšela jsem zde velice mnoho kritiky, která se týkala zprávy pana Goldstona. Já pana Goldstona znám ještě z doby, kdy on byl ten velkým aktérem, který se snažil o smíření, zejména v Jižní Africe. Pan Goldstone je podle mého mínění osoba, která je nejlépe vhodná k tomu, aby poukázala na skutečnosti a tím umožnila smíření. Ale bohužel, pane předsedo, vidím, že k tomuto smíření nedošlo. A to díky tomu, jak byla zpráva akceptována, to celé vedlo ještě k větší polarizaci a dochází nyní k tomu, že ta zpráva je v podstatě popírána. Izrael ignoruje závěry, ke kterým zpráva došla a mezi tím ovšem pomocí kompenzací a pomocí potrestání vojáků vlastně uznal, že došlo k chybám z jeho strany, ale na palestinské straně zatím k vůbec ničemu nedošlo. A tak se ptám, zda samozpráva v Ramale vůbec se snaží zavést nějakou nezávislou kontrolu. V pátek dojde k rozhodnutí k hlasování v OSN a já opravdu doufám, že naše společná zahraniční politika jasně ukáže jednotný evropský postoj. Musíme respektovat práva obou stran, ovšem za všech okolností, pokud v pátek budeme jednat opravdu koherentně jedným hlasem, tak bych byla velice spokojená a myslím si, že by bylo řešení, mírové řešení blízko. Děkuji. Nyní na jednu minutu. Paní Sehnalová. Kolegyně a kolegové, srovnávání čísel, za nimiž se skrývají lidské osudy, je vždy ošidné. Operace Cast Let zanechala více než tisíc obětí mezi obyvateli Gazy oproti 13 obětem mezi příslušníky izraelských ozbrojených sil. Potřebujeme vědět více, abychom si udělali názor na viníka a oběť v této válce? Domnívám se, že rozhodně ano například to že zejména po roce two thousand and six byly z pásma gazy vypáleny na civilní obyvatele izraelských měst tisíce raket a to z hustě obydlených čtvrtí nepochybně i z veřejných budov. a ptejme se dál jak má stát v tomto případě bránit své obyvatele? lze bojovat armádou proti terorismu zneužívajícímu jako štít civilní obyvatelstvo a pokud ano lze se civilním obětem vyhnout? co udělalo mezinárodní společenství k zabránění této formy terorismu? neexistují v oblasti dodržování lidských práv účelově různé standardy? odpovědi na tyto závažné otázky je nelehký úkol pro společnou zahraniční politiku eu. jejím cílem by mělo být pomocí dialogu budování důvěry a trpělivé hledání udržitelného mírového řešení v kontextu celého blízkého východu. nezaujaté prošetření všech okolností které provázely ale také předcházely konflikt v gaze může být krok správným směrem. děkuji. Děkuji paní Sehnalová. Jako další na minutu pan Rinaldi. Děkuji vám, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Zpráva Goldstona bude milníkem jehož další e, závěry ještě možná nedokážeme odhadnout. My, liberální demokratové, e, velice dbáme na vyváženost a proto také si žádáme kompenzaci pro eh, civilní oběti je třeba, aby docházelo ke skutečnému vyšetření událostí. V lednu například mnoho eh, organizací pro lidská práva v Izraeli hovořilo o tom, že k tomuto ještě nedochází. Zdá se, že Izrael se přestal inspirovat eh, slavnou eh, židovskou kulturou, která je u kořenů i naší kultury. Hizbalah je silnější po útoku v Libanonu a Hamas nyní po útocích v Gaze Viděli jsme, že dochází k obrovskému utrpení civilních obyvatel a proto my jako Evropa musíme jasně říci, že dnes i v Gaze musíme se chovat především jako lidé. Děkuji. Jako další na minutu paní Frida Brepols. Děkuji, pane předsedající. Domnívám se, že Goldstoneová zpráva jasně ukázala, že jak Izrael, tak Hamas se dopustili porušení lidských práv během války v pásmu Kasy. OSN již apelovalo dvakrát na obě strany, aby provedly nezávislé vyšetřování. Ovšem uplynulo 14 měsíců a stále k ničemu nedošlo. Já se táži, proč eh, se neozývá Evropská unie, proč se nesnaží prosazovat mezinárodní právo, proč dopouští beztrestnost a její vládu v této části světa. není možná spravedlnost, není možné dodržování mezinárodního práva, pokud bude um, EU ignorovat to, k čemu došlo. Tady jde o zásadní porušení lidských práv a žádný argument neospravedlní to, že nejsou prováděna doporučení Goldstonové zprávy. Já bych ráda apelovala na vysokou představitelku a členské země, aby učinili maximum možné pro to, aby byly provedeny všechny potřebné následné kroky v souhlase s příslušnými pravidly také byla šance na úspěch mírových rozhovorů. Děkuji. A nyní Petr Fandale na jednu minutu. Děkuji. Tato zpráva je kritická. Hovoří o tom, eh, že Izrael střelil na civilní cíle. Nicméně tyto civilní cíle zneužíval eh, Hamas. Je tedy zjistit, eh, k čemu vlastně docházelo. Goldstone, tedy Eh, neho, nehodnotí to, co učinil špatně Hamas, ale kritizuje Izrael. Eh, toto v dané zprávě nevzbuzuje důvěru. Hamas se skrýval i eh, v nemocnicích, v sanitkách. Já bych chtěla říct i něco pozitivního. V Goldstonově zprávě padá mnoho obvinění. Je třeba je prošetřit. Izraelské orgány okamžitě převzaly iniciativu, což je patrné. došlo k trestnímu řízení ale obávám se, že autokritické ehm, postoje od Hamásu ještě dlouho zde nebudou. Děkuji, pane Vandalene. Jako další na jednu minutu pan Lejarik. Děkuji, ať se vám to líbí, že několik odstanová zpráva byla schválena valným schromážděním OSN a já nevidím důvod, proč eh, bychom e, dnes měli v oblasti mezinárodního práva e, uplatňovat nějaký e, dvojmetr. Existuje jedno jediné mezinárodní právo a Gostanová zpráva hovoří o válečných zločinech, což jsme všichni také viděli v televizi. Dokonce i izraelští vojáci poskytli svědectví o příkazech střílet na civilisty. Za takových podmínek Evropská unie musí a náš parlament musí vytvořit podmínky pro to, aby izraelská vláda Eh, se podřídila mezinárodnímu právu s tím, že třeba bude to nutné použít eh, sankcí eh, ve formě pozastavení článku 2 dohody o přidružení mezi EU a Izraelem. Tento článek stanoví, cituji, že vztahy mezi oběma stranami musí být založeny na dodržování lidských práv a na, dodržu, na uh, uplatňování demokracie. Je to jednoduché, stačí toto dodržet. Evropská unie Eh, musí projet odhodlání obrátit se na Mezinárodní trestní soud, pokud nebudou zrealizována doporučení Golconovy zprávy. My se musíme tady vyslovit k zásadní otázce, totiž chceme, aby nakonec v tomto regionu zavládl mír a harmonie, anebo džungle politiky silnějšího. Z toho budeme skládat účty před našimi evropskými voliči a před obyvateli celého světa ten Messerschmitt. Prosím, pan e, Tato zpráva je bolestivou kapitolou e, v dějinách OSN. Kdo může e, nakládat s problematikou války v pásme Gazy, aniž bychom vzpomněli tisícovky obětí mezi eh, civilisty v Izraeli. Kdo může hovořit o této věci, aniž bychom hovořili o stovkách eh, tunelů v pásmu, eh, mezi pásmem Gazy a Egyptem a dalšími regiony. S těmito tunely prochází zbraně s jediným cílem ničit stát Izrael. Kdo může vypracovat zprávu, aniž by v ní zohlednil skutečnost, že Izrael má zcela funkční soudnictví, a nehovoří se tam o zodpovědnosti palestinských teroristů za jejich činy. Myslím si, že odpověď na tyto e, otázky nám nepodal pan Goldstone e, a to je bolestivé. Tato rozprava v našem parlamentu nese také bolestnou zkušenosti pro Evropskou unii. Děkuji, pane Messerschmitte. A nyní pan Derosa na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Musím říci, že je ehm, nepříjemné eh, poslouchat tuto diskusi. Zdá se, že někteří kolegové četli jinou zprávu než já. Izrael mm, upírá vstup do pásma Gaze i našim ministrům zahraničí. Izraelští agenti používají falešné evropské pasy, eh, eh, čímž porušují svrchovanost Irska, Británie, Francie a dalších. Izrael se k nám chová s pohrdáním, ale není to překvapivé, vzhledem k tomu, jakou, s jakou beztrestností eh, i nadále porušuje základní práva milionů palestinců. Tvrdíme-li, že hájíme lidská práva a právní stát, tak podle toho musíme reagovat na Gostanovou zprávu, která zjistila, že obklíčení Gazy je vlastně kolektivním trestem pro veškeré palestinské obyvatelstvo. Eh, byly zjištěny důkazy eh, o eh, mučení a umyslném způsobení utrpení civilnímu obyvatelstvu ta zpráva doporučuje v případě nevyšetření eh, skutečností obrátit se na Mezinárodní trestní soud. Já podporuji také apel Goldstona na eh, členské země ženevských úmluv, eh, včetně Irska, musím říci, aby zahájili trestní vyšetřování ve vnitrostátních soudech s údajnými pachateli těchto válečných zločinů. Rád bych ještě, než uzavřu, učinil jednu opravu tady, protože se opakovaně tvrdilo, pane předsedající, že tato zpráva Eh, nezmiňuje odpalování eh, raket na Izrael Hamásem. Na straně, kde to máme? Na straně 31 se hovoří o dopadu eh, raket odpálených palestinskými ozbrojenými skupinami na civilní obyvatelstvo na jeho Izraele. Děkuji a nyní pan Hanu Takula. Děkuji. Pane předsedající, my jako poslanci si musíme připomínat, co jsou naše hodnoty. Je to soubor demokracie, lidská práva a kolosenová zpráva měla vést eh, k, k spravedlivému vyšetřování a to se zatím eh, nedaří. My bychom také si měli připomenout, že tu jsou země jako Kuba, Egypt, Pakistán, Saudská Arábie, které jsou za tuto zprávou, podpořili ji, ale neuznávají tato práva jako Evropa. Takže pokud vy víte, stejně jak my to víme, jsou tu boje mezi Alfatahem a Hamásem. V nich ztratilo život mnoho lidí. Je třeba zajistit, že e, palestinci budou schopni najít jednotné vedení a že přestanou ničit eh, jak izraelskou demokracii, tak svou vlastní. Bohužel ehm, toto je další skvrna na eh, historii OSN, tato zpráva Goldsteinová. Zemina jeden izraelský eh, voják, také evropský voják, je stále ještě uvězněn. Pan Jeffrey Van Orden Ti z nás, jsou přátelé Izraele, také mohou eh, spochybňovat mnoho eh, prostředků, které využívá Izrael v Gáze. Nikoli však právo Izraele na to, aby se mohl bránit. A eh, to, že trestá akty terorismu. Mám soucit s palestinskými obyvateli. Po 60 let byli zaváděni těmi, kdo jsou mezi nimi, a jsou profesionálními teroristi. Bylo jasné od počátku, že tato zpráva vychází z pochybné Rady pro lidská práva OSN. A to, co tady kritizoval náš hlavní představitel politické skupiny, nebylo OSN jako takové. Velice jasně Velice jasné bylo, že touto zprávou dojde k jednoznačnému odsouzení Izraele a velice málo se zde hovoří o Hamásu v této zprávě, nehovoří se tolik o útocích eh, na Izrael, hovoří se tam jen o palestinských ozbrojených skupinkách, eh, které eh, poškozují Izrael. Na těch, na těch pětistech stránkách my bychom chtěli mít nějaké, nějak, nějaké výsledky, které by vedly k trvalému míru, ale místo toho zde vidíme útoky na Izrael. Takže je to opravdu zkreslená situace, jak je popsána v této zprávě a není to eh, ke cti OSN. Děkuji. Jako další Alexandra Tejn. Děkuji, pane předsedající. Obě strany v konfliktu požadavek OSN to totiž, aby vše prošetřili, tak tyto požadavky obě strany nesplnily. Je to politování hodné zejména, co se týče Izraelu. Samozřejmě, Golsonova zpráva je velice sporná, ale ať je již jakkoliv sporná, každé stát, který je demokratickým právním státem, je zavázán k tomu, aby vše nezávisel prošetřil. To, že to prošetřovala sama izraelská armáda, která je v podezření, nestačí. Když chce Evropská unie brát vážně prosazování lidských práv, tak musí zvýšit svůj nátlak na obě strany i v rámci svých bilaterálních vztahů a musí prostě trvat na objasnění veškerých eh, věcí, ke kterých tam došlo a to nezávisle. Je důležité stíhat válečné zločiny v případě, jak k ním opravdu došlo, tak je důležité, aby tedy došlo k tomu, aby zločinci byli postaveni přes mediální stůl podle článku 12 římské smlouvy. Děkuji. Děkuji. A nyní přistoupíme k postupu pro nezapsané řečníky. Catch the eye. Předám slovo těm, kdo o ně žádali především pan Mikolášik. Děkuji, pan. Děkuji vám, pane předsedající. Kolstonová zpráva, o které o jejíž závěrech a doporučení hovoříme, ignoruje právo Izraele na sebeobranu. Loňský zásah Izraele v pásmu Gazy byl tvrdý a je mi líto eh, oběti a jejich rodin. Nesmíme však zapomínat, že byl vyvrcholením eh, na reakce na Eh, útoky eh, Palestiny na hustě osídlené izraelské území. Hamas nedávno prohlásil, že je ochoten vést dialog eh, s mezinárodním společenstvím, Evropskou unii a USA. Důrazně apeluji na to, abychom si nezahrávali s touto myšlenkou, dokud Hamas jednoznačně neuzná právo Izraele na existenci a nezřekne se násilí. S lítostí vidíme, kolik obětí má tento dlouholetý konflikt. Potřebujeme eh, avšak eh, důvěryhodného a zodpovědného palestinského partnera, který by mohl zastupovat palestinský eh, lid, dokud k tomu nedojde. Bude marné psát další stránky mezinárodních doporučení. Je třeba razantně jednat, abychom předešli k tomu, aby teroristé mohli pašovat přes různá území další zbraně. Děkuji pan Papadopulo. Goldstoneova zpráva neříká neměř nic konkrétně. Hovoří se o porušování, ale nehovoří se vůbec o poměrech v pásu gazy, kde je velká chudoba. Máme již odpovídající zprávy od Červeného kříže, kde se hovoří o právech palestinců a o jejich nároku na humánní podmínky. Musíme tedy poukazovat na mm, ty chyby palestinců, to jistě ano, ale nyní bylo, došlo k tomu, že pásmo Gazy bylo napadeno pod záminkou sebeobrany Izraele. Takže si myslím, že bychom měli rovněž odsoudit Izrael. Samozřejmě Izrael má právo na sebeopravu, ale to neospravedlňuje útoky na Palestince a izraelskou osidlovací politiku. Nemůžeme zde eh, vystupovat jako Pilát Spontský, poukazovat na naše stigmata a eh, postupovat v celé věci naprosto nedůsledně. Je důležité, abychom pachatele potrestali a zasazovali se o oběti. A není možné, abychom zde zaváděli právo silnějšího. Bilbao. Nyní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 Jmenuji se Michal Tojer. Godsonova práva eh, poukazuje na porušování lidských strát k obou trám. V pásmu Gazy máme více než 1400 obětí, to je samozřejmě příliš mnoho, ale jsem si jistý, že bez eh, palestinských útoků na Izrael by nedošlo k invazi. Když jsme navštívili mm, delegaci, jakožto delegace přímo na místě, tak jsme viděli, že Izrael má potíže s eh, tím, jak se postavit k celé akci. Gostanova zpráva která tvrdí, že Izrael zaútočil zejména na civilní obyvatelstvo, tak to pravdivé není. Samozřejmě je zde otázka zneužívání eh, obyvatelstva jakožto lidských štítů ze strany Hamasu. To není zcela jasné, ale ve zprávě je jasně řečeno, že Izrael používal telefonní výstrahy, ehm, tedy varoval obyvatelstvo a to palestinská strana nečinila, když vypalovala své rakety. Musíme tedy se soustředit na to, zda opravdu došlo k tomu, že byly rakety vypalovány nedaleko zařízení UNO. Já si myslím, že Houstonová zpráva té věci možná nám dále nepolůže, ale důležité, abychom zde v parlamentu opravdu po chtěli, aby byla dodržována lidská práva, protože jinak se mír do oblasti nevlátí. Omlouvám se, já jsem spletl vaše jméno. Mluvá se předsedající. Nyní Kit Nielsen. Izraeli je práce eh, soudce Goldstonova eh, diabolizována, diskreditována v očích občanů. Zároveň s tím běží pomluvačná kampaň proti eh, aktivistům za lidská práva, zejména proti nové izraelské nadace, která financuje hlavní organizace, hm, hlavně fondu, který tady nadace, která financuje hlavní organizace za lidská práva. Paní Nadia Hirazan, bývala poslankyně v Knesetu, um, akademička, známá uh, svým bojem za lidská práva, za práva žen, nebo pacifistické organizace jako Becehem uh, jsou předmětem honu na čaroděnice. Evropská unie musí podpořit uh, bezpomínečně podporovat tedy aktivisty za lidská práva ve všech zemích, včetně v Izraeli, kde ta beztrestnost je urážkou demokratických hodnot. Evropská eh, unie nemůže bránit Izrael proti svému vlastnímu demosu. Pan Radkins. Uh, Děkuji, pane předsedající. Je tam vina na obou stranách, ale eh, je to předaná reakce ze strany Izraele. To je jasné. Goldstone je respektovaný soudce. Nepochybně eh, se mm, tu nepopisuje všechno, ale Izrael nemůže popsat, že tato eh, zpráva se zakládá na faktech. Můžete si vyslechnout izraelské vojáky, vyslechněte si společnost eh, Breaking the Silence. Musíme také přiznat, že Izrael používal bílý fosfor v boji proti civilistům a je třeba, aby došlo k vyšetřování vojáků, kteří se eh, zúčastnili potenciálních či skutečných válečných zločinů. Došlo i eh, k nedávným eh, vraždám, vraždě v Dubaji. A proto je třeba, aby eh, všichni slušní lidé na této zemi mohli žít v míru. A nyní jako poslední v rámci Cash Eye. pan Kelsin. Mně se zdá, že tady asi ta náročná slova jsou, sporná slova jsou nezávislí, musíme provést nezávislé vyšetřování, dále zde musí být rovnocenost, pokud je odsouzení i těch, kdo se dopustili porušeneckých práv a především potřebujeme neutralitu. Neutrální orgán, který by sehrál roli mediátora v tomto konfliktu. A to zatím chybí, protože eh, pozice většiny mocných zemí známe. Tady máme krásnou příležitost pro vysokou představitelku nebo předsedu rady, aby eh, sehráli roli toho neutrálního prostředníka, podobně jako George Mitchell eh, v, na, v severním Irsku. Eh, nyní tam máme mír a po letech zabíjení vládneme společně. Stejná příležitost se dnes chytá pro vysokou představitelku sehrát tedy roli neutrálního, neutrálního prostředníka, který tolik chybí. Děkuji. Děkuji. A nyní na závěr rozpravy dávám slovo Ano, věděl jsem vás. Mohu uh, položit doplňující otázku panu Kelimu? Určitě bude rád. Mohl by eh, nám vyjasnit eh, proč eh, zatímco já eh, jsem členkou strany, která je ve vládě a byla to vždy strana naprosto mírová, nikoho nikdy nezabíjela. To dělala Ira a její političtí zástupci. Floor, Omlouvám se a nyní dávám slovo panu Lópezovi Garidovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že jsme zde vedli velice pluralistickou debatu. Nešlo pouze o Goldstoneovu zprávu jako takovou, ale také o celou situaci, to zázemí, které vůbec vedlo k tomu, že takováto zpráva byla sepsána. Ze strany předsednictví mohu pouze opakovat, že Goldstoneova zpráva je jistou referencí. Jak bylo řečeno, řekla to rada, řekla to paní komisařka Georgieva. Já bych chtěl poprosit paní, poděkovat Georg, paní Georgievě za její příspěvek. Myslím si, že ta zpráva je dobrá a zdá se, že je objektivní. Zpráva sděluje, že pravděpodobně došlo k závažnému porušování lidských práv. Hovoří se v ní o porušování lidských zpráv, kterého se dopustily obě strany konfliktu. Proto Evropská unie nesmí zůstat chladnou vůči tomuto problému. Nesmí zůstat chladnou ve světle zprávy, která objektivně a vážným, seriózním způsobem nám sděluje, že pravděpodobně opravdu došlo k závažným porušením lidských práv. Z tohoto důvodu jsme toho mínění, že návrhy, které jsou ve zprávě obsažené, totiž je důležité, aby došlo k nezávislému vyšetření těchto obvinění, myslím si, že tento návrh je opravdu dobrá věc a všichni bychom měli tu právu zohlednit a snažit se nějakým způsobem na celou věc reagovat. My v Evropské unii, v Evropském parlamentu věříme na ochranu lidských práv, věříme v lidská práva a proto musíme reagovat, když dojde k jejich závažnému porušování. Samozřejmě budeme postupovat v tomto směru, budeme mít debatu v radě, budeme mít debatu v OSN, toto budeme muset podpořit. Samozřejmě, že i Mezinárodní trestní soud bude vést vyšetřování. Vzhledem k této situaci si myslím, že Evropská unie musí mít konstruktivní, koordinovaný postoj vůči faktům, které jsou obsaženy v Bolsonově zprávě. Děkuji, pane, Děkuji, pane Lopeze Garigo. A nyní, Garido, pardon, a nyní dávám slovo paní komisařce. Pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolte, abych nejprve jasně uvedla, že komise konzistentně a naléhavě vyjádřila své nejvyšší znepokojení ohledně humanitární situace v pásmu Gazy můj předchůdce Louis Michel navštívil pásmo Gazy bezprostředně po operaci Lité olovo a na vlastní oči byl svědkem porušování práv na obou stranách a vyslovil se proti takovému porušování lidských práv. V komisi to vždy bude vypadat tak, že toto téma bude mít eh, velkou prioritu a jde tady především nejprve o zajištění plného dodržování mezinárodního humanitárního práva všemi stranami a za druhé je potřeba zajistit, aby eh, humanitární pomoc eh, se mohla dostávat k obyvatelům pásma Gazy. Od toho konfliktu v lednu loňského roku EU jasně řekla, že bude velice podrobně sledovat vyšetřování e, údajných porušení mezinárodního humanitárního práva a komise i nadále zdůrazňuje význam stanovení odpovědnosti a boje proti beztrestnosti v případě porušování mezinárodního práva. E, v kontextu mírového procesu na Blízkém a Středním východě dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva e, je věc, která, je, která dnes má stejný význam jako kdy dříve, možná dnes dokonce ještě větší. Aby EU bylo důvěryhodným hráčem v mírovém procesu, je nutné prokázat, že uplatňujeme své základní hodnoty ve všech situacích a že také plníme sami eh, mezinárodní právo zcela konzistentně všude u jakékoliv otázky. A dovolte, abych znovu zopakovala svoji podporu předsednictví a společnému postoji EU ke Goldstoneově zprávě. To by byl velice důležitý krok tím správným směrem. Děkuji vám, paní komisařko. Tímto uzavíráme rozpravu k tomuto tématu a hlasovat se bude na příštím dílčím zasedání. Dalším eh, bodem na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise ohledně